nikdy ovšem nebyly řádně postiženy. Euro má příliš slabé základy a nejenom tento týden, ale také v minulých pěti letech evropští politici neudělali vůbec nic, nebo alespoň nemnoho. E, vznikla nám řecká krize, která se dotýká všech lidí v Evropě. My bychom se z toho měli poučit zde opravdu zapotřebí ne nějaká rezoluce, ale spíše důkladná analýza, kde budeme nazývat věci pravými jmény. Dále, pokud se týče eh, dohod o zadlužení a rozpočtu, tak tady je třeba pravidla dodržovat. Prostě je třeba eh, mít pevné základy, nemá smysl stavět dále, pokud tedy ty základy tady nejsou. Je třeba najít systém, kde budeme mít nezávislejší kontrolu a automatické sankce. Otázka je, jak po, eh, posílit základy tady tohoto ekonomického domu. To mě zajímalo od Evropské komise. Děkuji vám. A nyní pan Bughard Balt na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedající. V roce 2011 pak růstu stability eh, byl eh, posílen. Evropský parlament a komise společným úsilí eh, dosáhly toho, že členské země zde nemohou rozhodovat sami. Teď, když má komise více práv a musí tato práva také uplatňovat. Krize nám ukázala, že řádné dodržování pravidel je životně důležitou podmínkou přežití eurozóny. Musíme se poučit z prodělané krize. Zvláště vysokou zodpovědnost zde nese komise a to my ji chceme připomenout. Pakt růstu a stability musí platit stejně pro všechny členské země. Ani malé, ani velké nemohou být jednoduše a prostě z tohoto vypuštěny. Čísla platí všude stejně. My neakceptujeme to, že ekonomické analýzy eh, prostě nemají smysl a nic eh, neřeší. My chceme Eh, obsáhlejší řešení, a tak aby se eh, vyhodnocováním mohly členské země držet. A chceme mít analýzy, které budou čitelné. A chceme, aby tyto analýzy byly prováděny pro všechny členské země nezávislé. Apelujeme tedy na komisi, aby se skutečně ujala své role eh, důvěryhodného hlídače. To je důležité a také na tom závisí naše ekonomická a měnová unie. Děkuji vám, paní předsedající. Děkuji vám, pane poslanče. A chtěla eh, bych opravdu kolegy požádat, aby se chovali tiše eh, v 8 hodin začínáme s hlasováním, takže skutečně musíme ještě projít tady tímto bodem jednání. Pan Urtasun má dvě minuty. Děkuji. Skupina se také zajímá, aby se zjistili, jaká kritéria to budou pro uplatňování paktu růstu a stability. Evidentně je to problém. Zdá se, že různé skupiny předkládají tuto otázku, protože si přejí striktnější aplikaci norem paktu. Nicméně dochází k tomu, že tady ty e, pravidla jdou tak jaksi proti záměru uh, Eh, který si tu přejeme dosáhnout. Důležité je vědět, do jaké míry ta samotná flexibilita, která je obsažena v paktu, je postačující nebo ne. V uplynulých letech totiž docházelo k tomu, že flexibilita byla používána pro legalizaci de facto situaci. Prostě když členský stát neplnil nějaké povinnosti, tak se to pokrylo flexibilitou, ale tak to by tomu nemělo být. Proto eh, tedy eh, i doufáme, jak to, to sdělení o flexibilitě komise vylepší nebo ne. Samozřejmě pravidla by měla být jasná, mělo by se to jasně vysvětlit, jak se budou uplatňovat kritéria, proto stojí za to pokládat dobré otázky, například jaké metodologie používá komise pro analýzu dopadů a také zda komise může vysvětlit, jak tedy eh, hodnotí tu otázku eh, přebytku ze strany členských států a za třetí, jaký druh analýzy byl základem pro to, než se vstoupily v platnost eh, ta opatření nazvaná Sixpack, tedy balíček šesti, a pak uh, kdy zveřejní komise své stanovisko týkající se úmluvy 12 roku 2012 ohledně platnosti a aplikování paktu a stabilitě a růstu eh, na základě pravidel pro zveřejňování a zpřístupňování dokumentů. Děkuji. Thank you. Uh, next speaker is Mr. Zani. Děkuji a nyní pan Zany na dvě minuty. Děkuji vážená paní předsedající. Nejprve trošku analýza, není to moje analýza, ale souhlasím s tím, já jsem v prosinci rozeslal všem kolegům takový esej krátký, univerzitní profesor, bývalý italský minister, pan profesor Guarino, hovořil o mnoha důvodech, které vedly ke stávající evropské krizi, mnoho důvodů tam zmínila například právě i revizi paktu růstu a stability, což znamenalo, že členské státy měly obrovská omezení v rozpočtech, zastavilo to růst a mm, tak šlo to vlastně proti tomu, co je stanoveno ve smlouva a středně dobý horizont a cíl eh, členských států je vyrovnaný rozpočet nebo alespoň rozpočet, který se blíží vyrovnanému rozpočtu či mírný přebytek v krizové situaci, mm, to vlastně vypadá jako jediná možnost. Ovšem potom, když se podíváme na pakt růstu a stability, po kterém následoval šestý balíček a dvou balíček, tak ty vlastně Eh, znemožnili růst a rozvoj členských států, protože hlavním cílem bylo dostřeného rozpočtu, což samo o sobě není nějakou zárukou růstu a rozvoje. Je to v rozporu s tím, co je stanoveno v evropských smlouvách, které jsou hlavním zdrojem evropské legislativy. Tam vidíme jasně, že členské státy by mají možnost zadluženosti, aby mohly podpořit růže. Je tam možnost deficitu Právě proto zde máme postup E, excesivního deficitu, čili toto je opravdu proti, protimluv, jakým způsobem bude komise reagovat na tuto záležitost. Pravidla samozřejmě mohou být interpretována pouze na základě nějakých politických zájmů, protože tato politická, tato pravidla evropská porušila i Francie, i Německo. Komise se otočila zády, převřela oči a je to, jsou to vlastně stejní lidé, kteří se který, kteří se otočili zády, když Německo mělo excesivní eh, přebytek. To znamená, že byli velice eh, přísní ke slabým a nedostatečně přísní k těm silnějším. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, Flexibilita, kterou Evropská komise užívala v při uplatňování paktu růstu a stability, nepředstavuje oproti tomu, co si mnozí eh, věří, že tomu tak je, opravdovou změnu pravidel ekonomické zprávy. Spíše naopak, tato flexibilita se již dlouho nachází zapsána do pravidel s tím rozdílem, že předchozí komise z ideologických důvodů je nikdy nechtěla uplatňovat a proto evropští socialisté naprosto podporují toto rozhodnutí komise, které umožňuje upravit pakt podle specifických podmínek jednotlivých zemí, vyhnout se tím procyklickým politikám, které hodně přispěly k ekonomickému a sociálnímu kolapsu v Evropě v posledních letech. Zpráva Bereš, kterou jsme právě projednali a budeme brzy hlasovat, potvrzuje tuto větší transparentnost a jasnost při uplatňování stávajících pravidel, zejména co se týče objasnění oblasti, jako je investiční doložka a hodnocení strukturálních reform. V tomto kontextu a za cílem větší transparentnosti socialisté by rádi, aby komise objasnila následující body. Za prvé, podle jaké metody komise hodnotí rozpočtovou pozici členských států, zejména tedy ten takzvaný output gap, rozpočtový strukturální eh, schodek a také odhadovaný potenciální rost HDP. Dále, jakou metodu používá Evropská komise při výpočtu nákladu a přidané hodnoty strukturálních reform a při uplatňování paktu stability také k tomuto tématu, jakým způsobem komise eh, vypočítává dopad svých doporučení na proces konvergence mezi členskými státy. Děkuji za odpovědi. A nyní Marisa Matias na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Pakt růstu a stability, tedy tento takzvaný eh, PEC, je naprosto zdrcující pro ekonomiku a pro občany Navíc to byl tak nějak vnucen takovým nekalým, netransparentním a nedemokratickým způsobem. Když tento pakt byl uplatněn, zaznamenali jsme, že zadlužení se zhoršilo. Takové bylo obecné pravidlo. Má tedy Evropská komise nějaké ponaučení z tohoto, anebo opět ještě jednou proti skutečnostem si vymyslí protiargumenty? Za druhé, je komise ochotná změnit zaměření a přiznat, že Austrálie austerita naprosto selhala, že nebude používat zadlužení jako nějakou výmluvu, že to bude argumentovat, že jsou tu případy, kdy to byly úsporné opatření, jako například v, Ersk, v Irsku. Tam to nebylo veřejné zadlužení, ale soukromé zadlužení příčinou problému. A co se týče uh, uh, sledování a plnění norem mě naprosto ohromuje, jak Evropská komise dohlíží na to plnění pravidel, zejména co se týče eh, nadměrných přebytků. Tady je komise benevolentní, ale v jiných, v jiných případech je naprosto striktní. Komise tu používá dvojí metr, přivírá oči vůči eh, bohatým státům, které mají nějaké problémy a je naprosto striktní vůči chudým státům. Používá sankce, které jsou naprosto nepřijatelné a prokazuje tak země, které mají přebytky a porušují eh, tento pakt, nikdy eh, nepřijímají sankce. Ty chudé země musí přijímat sankce. Takže bych také chtěla vědět, zda komise je ochotná také konečně zvážit jako každý rozumný člověk, že investice to není to samé jako eh, výdaje. Musí se tu něco změnit. Řečnice byla přerušena. Děkuji a nyní Sylvie Gula. Merci, madame la présidente. Děkuji za slovo, paní předsedající. Ráda bych poděkovala panu komisaři za to, že je mezi námi, za to, že se věnuje této citlivé otázce interpretace paktu stability a růstu. To jsou nesmírně složité texty. Vážený pane komisaři? Finsky to neumím, omlouvám se. Otázka. Otázka. Děkuji pane komisaři, těším se, že mi nasloucháte. Jeden z důvodů, proč jsme položili tuto otázku, je následující. E, v předchozí komisi jsme vedli boj s panem komisařem Renem, chtěli jsme, aby pakt stability a růstu byl rovnoměrně aplikován, aby zde byla stejná pravidla pro všechny. Nemyslíte, pane komisaři, že jelikož komise akceptuje to, že dojde Eh, že jsou vyhlášeny nějaké reformy, ovšem nejsou implementovány, že v podstatě vlastně to nezajistí ten, tu, ten vyrovnaný nebo rovný přístup ke všem členským státům. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající. Kalnina Lukaševica je další, eh, která vystoupí nyní za radu. Děkuji za slovo. Dobrý večer, vážená paní předsedající, vážený pane komisaři, vážení poslanci, poslankyně. Ráda bych vám poděkovala eh, za možnost vystoupit k tomuto nesmírně důležitému tématu, pokud jde o transparentnost v oblasti aplikování paktu stability a růstu. Tento pakt je nesmírně důležitým pro fungování Evropské unie. Vytváří systém, který je založen na konkrétních pravidelech a politiky, zároveň vytváří stabilní rozpočtové politiky, finanční udržitelnost v rámci celé Evropské unie. Když hodnotíme rozpočty, vyhodnocujeme rozpočty členských států, tyto pravidla představují dostatečnou flexibilitu, dostatečný manévrovací prostor, který umožňuje vzít v potaz specifickou situaci členských států. Proto je důležité, abychom měli robustní, nezávislé a spolehlivé hodnocení ekonomických situací v jednotlivých členských státech. Tyto jednotlivé prvky byly zmíněny i v průběhu předchozí rozpravy, která se týkala zprávy paní Bereš o ekonomické zprávě a řízení. Zde bych ráda zdůraznila značné vylepšení v rámci koordinace ekonomických politik, které byly zavedeny v nedávné době. Ráda bych řekla, že věříme, že tato nová institucionální architektura posílí i roli Evropské komise a nová pravidla budou znamenat více odpovědnosti a zároveň transparentnosti postupu na straně členských států. Všechny dokumenty, které se týkají tohoto procesu, jsou k dispozici na našich webových stránkách. Rada ve svých diskuzích spoléhá na nezávislé analýzy Evropské komise, které jsou k dispozici v rámci pracovního dokumentu. My rovněž využíváme samozřejmě informace, které nám poskytují členské státy, především pokud jde o různá diskreční politická opatření, pokud případně, že se členské státy rozhodnou aplikovat. A poté samozřejmě hovoříme o jednotlivých pozicích, stanoviscích členských států a snažíme se dosáhnout konkrétní dohody ohledně potřebných výstupů, tak abychom zajistili stabilní a udržitelnou fiskální situaci. Stejný přístup využíváme i v případě nadměrných rozpočtových schodků, například eh, v případě Francie. Tři priority Evropský semestr by měl umožnit investice, implementovat strukturální reformy a zároveň zajistit eh, odpovědné fiskální politiky. Jinými slovy, toto je pouze jeden z těch prvků, které jsou zapotřebí. Strukturální reformy a investice jsou nesmírně důležité a to zdůrazňuje i zpráce, kde se hovoří o nutné pružnosti při implementaci paktu růstu a stability. My bychom měli a musíme využívat flexibilitu při aplikaci těchto pravidel a budeme se snažit zlepšit pochopení aplikace těchto principů. A na závěr, jestli do, dovolíte, jaká je role paktu stability a růstu obecně, jaká je role tohoto paktu při eh, dalším Eh, kompletování hospodářské měnové unie. 24. října 2014 proběhl Evropský summit, který připravil takový přehled eh, následujících kroků, které jsou důležité pro dokončení hospodářské a měnové unie. Zpráva pěti předsedů představuje právě důležitá doporučení nejenom z krátkodobého hlediska pro posílení HMU, eh, ale i řešení z dlouhodobého hlediska. Zítřejší Evropský summit bude dále hovořit o této zprávě pěti předsedů, bude ji analyzovat a rada je připravená konstruktivně fungovat ve všech našich formátech eh, při diskuzích ohledně tohoto tématu. Jak jsem se již zmínila, pokud je o přípravné práce, zítřejší summitu musíme zajistit eh, maximální konvergenci, protože vidíme zde obrovské rozdíly mezi členskými zeměmi v eurozóně, což by mohlo podkopat eh, budoucnost Evropské unie. My jsme připraveni spolupracovat na implementaci návrhů, které se nachází ve zprávě pěti předsedů. Vážení poslanci, poslankyně, sem, my věříme v to, že dosáhneme určitého společného pohledu ohledně budoucnosti HMU a že budeme schopni implementovat tuto společnou vizi. Děkuji. Děkuji vám. Dámy a pánové, chtěl bych vás požádat o klid v sále. A teď dávám slovo panu komisaři. Paní předsedající, dámy a pánové poslanci, komise má stejné, stejný zájem na transparentnosti implementace eh, rozpočtového dohledu, eh, jak tedy pro eh, hlavní zainteresované strany, tak také pro veřejnost. Jistě, že letos se dá zlepšit, ale já bych začal tím, co už zde máme zavedeno. Začnu tedy transparentnosti. Jak víte, rozpočtový dohled ze strany komisy zde tedy máme a komise má jako výstupy eh, pravidelné, eh, pravidelná doporučení pro jednotlivé země a hospodářské výhledy a dále výroční zprávy, které obsahují komplexní analýzu ekonomické situace, včetně eh, revize makroekonomických eh, nerovnovách a posouzení hlavních výzev. Pokud se týče fiskálního dohledu, eh, zde se uplatňuje technická analýza, která je technickým cvičením našich eh, oddělení v komise a všechny výsledky najdete na webových stránkách komise. Čili vše je zveřejňováno. My určitě jsme schopni dále zlepšit a usnadnit přístup k těmto informacím a já jsem velice rád, že nás upozorňujete na některé problémy. V této souvislosti mohu eh, s potěšením oznámit, že si přejeme eh, nebo chystáme zveřejnění nových pravidel, pravidel, podle kterých pracujeme. A v tomto dokumentu eh, budou ještě více vyjasněna eh, pravidla, jak se například posuzuje stát při řízení z důvodu nadměrného deficitu. Toto jsou tedy ty technické komponenty analýzy. V současné době všechny výsledky, včetně podrobných informací o přístupech z hora dolů i ze spoda nahoru, jsou k dispozici v příslušných dokumentech, které jsou zveřejněny na webových stránkách komise. Nicméně je třeba eh, vyjasňovat ještě více a eh, tady můžete čekat rozhodné kroky z naší strany. Když se podíváme na rozhodování a závěry komise, tak ty jsou samozřejmě politické, ale mm, e, zakládají se na nezávislé analýze relevantní skutečnosti. Komise tedy nemůže změnit e, pravidla, jako jsou 3% pro deficit nebo 60% e, dluhu HDP. To je prostě ve smlouvách a toto musíme dodržovat. Co se týče flexibility, tak toto je další komunikace, která eh, nás dále eh, jakýmsi vodítkem eh, nepředstavuje nová pravidla. Vzhledem k tomu, že zjištění všech faktů je velmi komplikované, dá se říci, že komise má přece jenom docela slušný manévrovací prostor a taktéž rada. Proto tedy komise může dále interpretovat eh, pravidla pro posuzování růstu a stability, eh, aniž by se eh, ve své podstatě měnila. Toto je skutečně nezbytné pro existenci monetární unie a obecně pro udržitelný růst. Tato pravidla jsou ještě důležitější v současné době, eh, kdy je třeba napravovat staré chyby. Eh, komise sleduje hospodářský cyklus a naše zprávy jsou vydávány o tři měsíce dříve než předtím. Komise také se trvává v jednání s radou a parlamentem v oblasti revize dvojbalíčku a balíčku a také v souvislosti se zprávou pěti předsedů a budoucnosti měnové unie. Závěrem bych řekl, že komise je odhodlána zlepšovat svůj eh, dohledový rámec. Děkuji vám. Eh, eh, Děkuji vám. A nyní řečníci za jednotlivé frakce. A já bych ještě jednou prosila kolegy o klid v sále. Chtěla bych vám také říci, že, že v této debatě nepřipustím modré karty a také nebude žádné catch the eye. A nyní má slovo pan Rozaty. Thank you, Madam Chair. Děkuji vám, paní předsedající, eh, pane komisaři. Pakt růstu a stability je důležitým nástrojem pro zajištění fiskální disciplíny. Eh, debata v dnešním večer ukazuje, že ani poslanci, ani členské země nejsou zrovna spokojeny s tím, jak se toto uplatňuje. Těší mě, že pan komisař Katainen slibuje zlepšit transparentnost a efektivnost paktu růstu a stability. Možná, že by bylo dobré eh, zvážit, eh, že by se k současnému hlavnímu eh, měřítku, jako je recit, deficit, k tomu přidala ještě další ekonomické, ekonomické ukazatele. Eh, poněvadž eh, máme eh, deficit nám dává pouze krátkodobý obrázek rozpočtové situace, čili těžko se podle něho posuzuje dlouhodobá udržitelnost fiskální politiky. Kromě toho je fiskální deficit hodně citlivý na cyklus, na Eh, okamžitá opatření a také opatření, která se mohou vlády přijímat dle vlastního uvážení. A také závisí na potenciálních mm, výstupu, ekonomickém výstupu, což se opět těžko měří a těžko prezentuje. Takže možná, že jednou možností zlepšení situaci eh, by bylo přejít eh, k poměru zadluženosti k HDP. To by bylo udržitelnější a dlouhodobější. Děkuji vám, pane Rosaty, a nyní pan Luke na minutu. Děkuji, paní předsedající, dámy a pánové. Eh, to, tedy překvapilo mě to, co řečli, řekli přeřečníci, poněvadž to vypadá, jako kdyby snad byly jako snad existovaly objektivizované metody e, říze, měření ekonomického e, vývoje, e, téměř exaktní. Já tady jsem dříve přednášel ekonomiku a musím si říct, že opravdu těch čísel a jejich posuzování a, možnosti interpretace je spousta. Jsou různé metody, které nejsou ani a priori správné, ani a priori špatné. Eh, čili ta, to úsilí o transparentnost, myslím, že to není úplně šťastný přístup. Určitá míra netransparentnosti tam bude vždycky a pakt eh, růstu a stability je ve své podstatě netransparentní a nejlepší by bylo vrátit se k jeho základním prvkům, to znamená eh, k Maastrichtské smlouvě a to je také klauzuly o eh, vzájem, o tedy osobně jednotlivé zodpovědnosti. Děkuji. Není pan eh, Briora na jednu minutu. Ano. Pakt stability a růstu je skutečným selháním. Musíme Eh, mu spíše říkat pak nestability a nerůstu, protože stabilita chtěla, chtěli, aby ji dosáhli um, škrty a v podstatě zhoršila situace v členských státech. Skutečně to zamezilo růstu ekonomiky v jednotlivých státech, dokonce i dalším ekonomickým aktivitám. A právě proto, pokud je o transparentnost, aplikace tohoto paktu, to, to v podstatě nic nezmění. Příklad Řecka nám to velice jasně ukazuje. Ano, skutečně skutečně je to šílená situace, kterou vidíme, která vychází vlastně ze dvou chybných eh, přesvědčení. Mysleli si, že ekonomický růst záleží pouze na různých politikách úspor a v podstatě se věřilo, že tyto politiky mohou být aplikovány úplně všude stejně ve všech členských státech a v podstatě nevyužívali určitá pravidla monetární, která by mohla umožnit nějakým způsobem novou situaci, dynamismus, aby skutečně jsme měli nějaký scénář, který by byl důvěryhodným scénářem. Návrat k růstu, ekonomickému růstu v Evropě prostě bude záležet na skutečných změnách, politických, rozpočtových změnách. Bohužel řečník byl přeručen předsedající. Dalším řečníkem je pan Marias, prosím. Děkuji. Vidíme zde opravdu dvojí metr. Dvojí metr, když vidíme situaci v Německu, ve Francii, tak v podstatě se tomu otočila komise zády, umožnila porušení pravidel. Ovšem, když například hovoříme o malé zemi, jakou je Řecko, tak ECOFIN opravdu vnucuje striktní pravidla, dále jsou to fiskální ústupky a různé úpravy, které v podstatě ochudobňují tuto zemi. Řecko zde bojuje se všemi těmito problémy, které jim vnutila trojka, pakt stability a růstu je tedy nedemokratickým nástrojem, který se využívá pro kontrolu demokracie v jednotlivých zemích. Řecko by se mělo zbavit takové fiskální supervize a zároveň potřebuje Eh, do toho zahrnout reparace z války a eh, záležitosti, které se týkají zadlužení. V tomto ohledu je tam asi 160 až 200 miliard eur plus eh, různé úroky, protože Řecko je tam věřitel a Německo teda si půjčilo v tomto ohledu. Děkujeme, děkujeme a další řečník, pan Buonano, má slovo na jednu minutu. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Já tedy mám dojem, že když sedíme v baru a ne, jako když sedíme v baru a ne v Evropském parlamentu, ale navzdory eh, tady těmto hlasitým, hlasitým křikům bych rád řekl, že když pracujete pro soukromí, kdybyste býval pracoval pro soukromý podnik, tak byste byl už dávno vyletěl. A paní Margariny by to měla zohlednit, i když s tím teď jak si to nesouvisí. Eh, je třeba mít méně pravidel a více hospodářského růstu. Tady se děje přesný opak. Dokonce i 16-leté děti chápou, že je třeba řídit se severoamerickým a v evropským vzorem. Uh, a konec konců toho můžou využívat pouze koncerny. Potřebujeme-li pakt stability, pak potřebujeme pakt stability pro nelegální migranty. Kdybychom ty mohli omezit na 3%, tak bychom se mohli skutečně rozvíjet v Evropské unii. Nyní má slovo pan komisař Katajnen, prosím, na dvě minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsed, dající za velmi živou diskusi. Vyslechli jsme si různé názory od posledního řečníka, který řekl, že by v ekonomice neměla panovat žádná pravidla. Na druhou stranu zase mnozí říkali, že naše pravidla byla příliš slabá a že je potřeba je posílit a zpřísnit. Dnešním tématem ale byla transparentnost uplatňování tohoto paktu pro růst a stabilitu. To je velmi důležitý aspekt. Mnozí lidé uváděli, že pravidla nebyla dostatečně transparentní. A následně vznikala řada otázek, jestli si tato pravidla správně vykládáme. Někteří uváděli, že Evropská komise si je vysvětlovala příliš volně, že jsme byli příliš mírní, jiní říkají, že jsme je měli vysvětlovat volněji a být méně přísní. Je to o transparentnosti. Všichni musí vědět, co ta pravidla znamenají. Pokud nebude jasné, jaká pravidla máme, tak ta pravidla budou kritizována z mnoha směrů. Teď se soustředujeme na zprávu pěti předsedů a mohli bychom se zamýšlet nad tím, jak dále rozvíjet tato pravidla. Osobně musím říci, že bychom se měli především soustředovat na uplatňování pravidel. A jak jsem dříve uváděl, Evropská komise si vyložila stávající růst o, eh, pakt o růstu a stabilitě dosti flexibilně. Ale přesto mám pocit, že jsme zůstali v rámci tohoto paktu o stabilitě a růstu. Ovšem jedno téma, kterému jsme se příliš nevěnovali, je strukturální část ekonomiky, protože nejde jenom o deficit, nejde jenom o zadluženost, ale jde také o silné a slabé stránky struktur naší ekonomiky. Proto bych byl rád, kdybychom se začali více zabývat strukturálně ekonomikou. Protože když se podíváme na země, které mají problémy, tak vidíme, že tyto problémy jsou spíše strukturální než cyklické. Pak to stabilitě a růstu je tedy třeba považovat nejenom za nějaký rámec pravidel, které se zabývají tím, jestli máte schodek o 0,2% vyšší nebo menší, nýbrž měl by se také zabývat strukturálními aspekty ekonomiky. Paní předsedkyně, ještě jednou chci poděkovat za velmi dobrou a živou diskusi. A věřím, že to nebude naposledy, co hovoříme o paktu a stabilitě a růstu, protože konec konců musíme dále integrovat Evropu a posilovat strukturální a fiskální růst. Děkuji. Nyní má slovo za radu na dvě minuty Kalnina Lukaševica. Pouze dvě minuty. Táty? Vážený pane komisaři, páni poslanci, páni poslankyně, děkuji mnohokrát. Diskuze ukázala, jak důležité je eh, dosáhnout toho, aby mm, hospodářský růst a stabilita byly dosaženy ve všech zemích Evropské unie, aby bylo možno podporovat zaměstnanost v Evropě po dlouholeté stagnaci. Evropa potřebuje růst, to je možné za bezpečit, budou-li se zohledňovat tři priority. Fiskální odpovědnost, investice a strukturální reformy. Nemohu souhlasit s tím, že pakt stability a růstu se nepodařil. I zpráva pěti předsedů, který jsme dnes projednávali, ukazuje, že e, fiskální pakt je nesmírně důležitý, trvalá udržitelnost rovněž a že hospodářský růst a stabilita hraje centrální roli při vytváření důvěry. Znamená to přerozdělování financí ve členských státech ale je třeba splnit určité podmínky. Dosáhnout hospodářskou konvergenci, za druhé integraci finančních trhů a za třetí je třeba dbát na fiskální ustanovení. Zároveň je nezbytné, aby členské státy byly ochotny účastnice těsnější, užší integrace. A v neposlední řadě bych rád vyzdvihla, že je bezpodmínečně nutné nést politickou odpovědnost a vyžadovat také legitimitu. Abychom toho mohli dosáhnout, potřebujeme uh, zapojení parlamentů členských států, Evropského parlamentu, jakož i sociálních partnerů. To znamená, máme všichni, mnoho spole- máme všichni společně mnoho práce. Vážení poslanci, na závěr této diskuse, která je skutečně poslední diskusí během lotyského předsednictví v Evropském parlamentu, zde chci srdečně poděkovat za pladnou spolupráci, za diskuse, které jsme společně vedli a za rozhodnutí, která jsme